Od eh, mm, programu jde o rozpravu o případech porušování lidských práv a demokracie a právního státu. A máme tady na tuto rozpravu um, hodinku času podle článku 135 našeho jednacího řádu. Eh, teď tedy další bod jde o pronásledování aktivistů lidskoprávních v Azerbajdžanu. Pane Gerike, máte slovo. Please, Mr. Weigl. Mr. Weigl. Weigl vaša předchůdkyně na mestu vaše eh, eh, předchůdkyně místo předsedkyně eh, propásla svou příležitost. Mohla mi dát čas hovořit, mohla se vést demokratická diskuze, ale já jsem se o slovo nemohl přihlásit. Nedostal jsem slovo, takže doufám, že v budoucnu se postaráme o to, aby tady byl zajištěna demokracie a dialog. Děkuji. Samozřejmě eh, to je výsada eh, místo předsedkyně, tak to rozhodná Pane Gerike, vy jste eh, autorem stanoviska. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. V květnu 2012 v Baku mm, bylo hlavní město Azerbajdžánu, mm, místo, kde se konalo mm, Song Contest. Moto této akce bylo Light Your Fire. Už tenkrát země byla kritizována, že lidskoprávní organizace si už dlouho stěžují na to, že tady existují demokratické deficity. Zvláště se to týkalo vždy žen, dětí a starších osob. Teprve v minulých týdnech se k porušování lidských práv došlo i, otřásli i o zkušenými experty. Jsem rád, že tyto případy můžeme odsoudit tady v parlamentu. Očekávám od nové Evropské komise jasný hlas, který se zasadí za lidská práva jako jasnou část naší politiky sousedství a zvláště naší ekonomické politiky. Byla to Anke Engelke, německá moderátorka z, tohoto, z této soutěže soutěže Song Contest 2012, která jako jediná ze 47 e, profesionálů měla odvahu při udělování cen kritizovat e, tuto lidskoprávní situaci v Azerbajdžánu. E, cituji, je dobré, když můžeme hlasovat, je dobré mít volby. Hodně štěstí na tvé cestě, Azerbajdžáne. Eh, Evropa tě pozoruje. Eh, chtěla bych, chtěla bych tomu ještě dodat, že eh, lidská práva v Azerbajdžánu, tady Evropa je i dnes na tvé straně a nám všechny bych chtěl motivovat k tomu to Light Your Fire for Human Rights. Děkuji, pan Lambsdorff. Děkuji, paní předsedkyně. Je dobré vás tady eh, vidět. Eh, Líto, eh, že nemám tuto příležitost častěji, ale gratuluji k vašemu jmenování, dámy a pánové. Eh, situace v Azerbajdžánu je eh, na nejvýš, eh, nám hodně leží na srdci. Krizí v Ukrajině, Dálném východě, Iráku. Tady jsme se dívali i na jiná místa, ale je dobré, že teď obracíme naši pozornost k této zemi, kde situace obhajců lidských práv se stále více zhoršuje. Vláda zintenzifikovala autoritářský styl útoky na nezávislé politiky a jiné eh, veřejné osoby v Azerbajdžánu. Podle Human Rights Watch a podle Freedom House eh, úřady eh, uvěznili nejméně 40 politických hm, aktivistů a obhájců lidských práv, novinářů a ostatních hm, a byly to smyšlená obvinění jako daňové úniky a velezrada. A je tu dramatická eskalace, zvláště od června minulého roku vláda tady odsoudila veřejné osoby, uvěznila je z politicky motivovaných eh, důvodů. Eh, je to například Jumenos, eh, ředitel Institutu pro mír a demokracie a je manžel historik. A e, pak e, jsou tady další obhájci, e, a, kteří pracují v občanské společnosti. Všichni byli součástí skupiny, která dala dohromady rozsáhlý seznam obětí politicky smyšlených obvinění. A teď jsou oni sami na tomto seznamu. Kromě toho vláda už posílila, zpřísnila opatření proti nevládním organizacím. Mnoho skupin bylo donuceno skončit svou aktivitu aktivitu, jejich bankovní účty byly zmraženy. Na druhé straně Azerbajdžán ehm, využívá příležitosti, aby posílil svůj ekonomický profil. Je to takový perverzní posun, jinak se to vyjádřit nedá. Azerbajdžán ehm, by mohl mít prestižní pozici v lidskoprávní situaci. Jedná se o rotující předsednictví Rady Evropy a v červnu 24. června Aliyev měl projev ve Štrasburku a vlastně popřel, že by existovaly nějaké lidskoprávní problémy v této zemi. A čtyři týdny později veškerá tato kritika se ukázala být oprávněná. Děkuji. Pan Weidenholzer jako další. Už 13 let je ázerbájdžán členem Rady Evropy, což je důležitý výdobytek jak pro tuto zemi, tak pro Evropu um, a v současné době je dokonce předsedou Rady Evropy. Uh, a tam e, je úmluva o ochraně menšin a e, bohužel přes oficiální ujišťování o dodržování lidských práv se situace v této oblasti zhoršuje a neustále svoboda vyjadřování rovněž e, lidé jsou odsuzováni k vězení za vykonstruovaných procesech. Komisař za dva týdny eh, jede do Azerbajdžánu a určitě tomu bude věnovat pozornost. A na tomto pozadí musíte nahlížet na naše usnesení. Hovoříme o um, Junusovi, eh, um, Alievovi a um, tak dále a snažíme se vyslat varovný signál, protože dlouhodobě nemůže mít země, která se takto chová, eh, evropské výhledy na členství v EU. Štětina. Pan Štětina. Mikro, mikrofonu beru. Mikrofon. Já mám, mám mikrofon, jsem slyšitelný. Dá, Já nevím, jestli je mě slyšet, mám ho zapnutý, je to v pořádku, děkuji

od nejvýznamnější nevládní české organizace člověk v tísni people in need foundation. prosím dámy a pánové podpořte tuto rezoluci při dnešním hlasování. děkuji za pozornost. Děkuji, paní Držia, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, na jaře 2012 stovky eh, lidí eh, šlo do ulic v Baku, apelovali na reformy a vláda reagovala represemi a účinky toho ještě pociťujeme dnes a dokonce se to zhoršuje. Oponenti, aktivisti, novináři, jako vždycky jsou první oběti. Ela Yunus, Yunus je toho symbolem. A takže jaký je mezinárodní tlak? Mezinárodní tlak se zaměřuje teď na Ukrajinu Ukrajinu, ano. E, a mm, tam ti, kteří jsou u moci, jsou zcela trestu kvalitní. Eh, a protože i navíc mají velké zásoby ropy. Evropská unie má smlouvu o partnerství a i teď vyjednává smlouvu o přidružení. A jaký je smysl tohoto vyjednávání, když se to nepodmíní dodržováním lidských práv? V Azerbajdžánu nejenom, že nedošlo k žádnému pokroku, naopak tam dochází k regresu. Je to tedy velice naléhavé teď přerušit vyjednávání a striktně aplikovat eh, eh, tuto dohodu v zájmu občanské společnosti a případně případně pozastavit její platnost, protože jinak všechno, co říkáme, to jsou jenom slova. Evropská unie musí reagovat. Ať to tedy dělá. Mult, domnul Corao. Děkuji. A. Grazie, Děkuji. Eh, Azerbajdžánská republika nyní eh, předsedá Radě Evropy, což je organizace, která má dohlížet nad lidskými právy a demokracií. Azerbajdžánská republika zároveň je zemí, kde hm, tato práva jsou systematicky porušována. Svoboda projevu především na internetu nebo svoboda schromažďování. A to je absurd, absurdní eh, rozpor. Azerbajdžán chce se stát jedním z hlavních dodavatelů plynu do Evropy, tudíž je to strategický energetický partner a to nás velice zajímá. Ale doposud eh, eh, nás tolik nezajímají tam lidská práva a demokracie. A zde čteme zprávy od nevládních organizací, které nás informují, že tam jsou desítky a desítky eh, eh, politických vězňů, novinářů, blogeři nebo aktivisté, kteří jsou vězněni a především eh, je třeba, aby jim byl zajištěn spravedlivý proces. A kromě toho i zde, zde tedy je třeba eh, se, eh, um, dělat takovou osvětu u mezinárodního, eh, u mezinárodního povědomí, mezinárodní komunity a případně tedy se obrátit na mezinárodní soudnictví i Radu Evropy. A je třeba, aby tedy komise monitorovala využívání fondů, které používáme pro Azerbajdžán. Je třeba, aby to bylo způsobem transparentním a tak, abychom tedy hm, pracovali pro ty, kteří kteří na ulicích chtějí jenom pouze trochu důstojnosti. Děkuji a nyní má slovo eh, paní Scott. V červenci jsme s hrůzou pozorovali, jak azerbajdžánská vláda zaútočila na vlastní občany. Zacílila svůj hledáček na prominentní obhájce lidských práv, vykonstruovala obhajoby, zejména se to týká Arifa Yunuse, Rasula Jafarova a Intigama Alieva. Potřebujeme takovéto kroky jasně odsoudit. Musíme jim nabídnout větší viditelnost, musíme je chránit a já jsem ráda, že právě Leila Yunusova byla nominována nominována na Sacharovovu cenu. E, podvýbor pro e, předcházení mučení suspendoval návštěvu do Azerbajdžánu, protože tam nemá možnost vykonávat svou činnost, přestože je Azerbajdžán příslušným signatářem úmluvy. My v usnesení e, požadujeme zanechání všech obvinění a zanechání rovněž praktiky selektivního zatýkání a falešných obvinění. Chce Nechceme, aby jakékoliv kroky vedoucí k omezování osobních svobod a svobody shromažďování eh, byly eh, zanechány. Chceme, aby zvláštní představitel požádal o okamžité propuštění obhájců lidských práv a eh, princip mm, spravedlnosti byl obhájen. Chceme rovněž nové strategické partnerství bylo pozastaveno, dokud Azerbajdžán nesplní přinejmenším minimální podmínky a jakákoliv pomoc Azerbajdžánu musí být jasně provázána s konkrétními kroky Azerbajdžánu, které zlepší svoje zacházení s občany. Leila Yunus, my víme, jak probíhá její život. Eh, ona byla ředitelkou institutu a najednou byla obviněna z velezrady. Eh, to nás musí vést k tomu, abychom takovéto kroky co nejostřeji odsoudili a od Azerbajdžánu požadovali stejné zacházení s lidmi, jako to je v jinde v Evropě. Děkuji a teď dostávají slovo zástupci za jednotlivé frakce, paní eh, Grevin eh, Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Ti z nás, kteří každodenně docházejí do Evropského parlamentu eh, z té strany, kde je Rada Evropy, vidí ten obrovský banner, který právě zmiňuje azerbajdžánské předsednictví v Radě Evropy. A já bych chtěla potrhnout v této rozpravě eh, tu destruktivitu, s jakou se chonají azerbajdžánské orgány. Jim se podařilo eh, to eh, rozvířit eh, v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem a v podstatě za poslední dva měsíce potichu zrušili občanskou společnost. Tam nikdo už nemá odvahu výjít do ulic, případně protestovat proti politickému, politickému zatýkání. Bohužel mezinárodní společnost nereaguje dost silně. To, co co se v Azerbajdžánu v současné době děje, by mělo znamenat okamžité jmenování zvláštního zpravodaje a okamžitý odsudek Rady Evropy a rovněž i naše stále zastoupení v Baku by se mělo příslušným způsobem k tomu postavit a případně zvážit i zákaz víz pro některé nosledy prezidenta Alieva. Pouze ostré kroky azerbajdžánskou politiku ovlivní a ještě úplně nakonec k obchodní činnosti. Různé evropské firmy, já je tady tedy nechci jmenovat, se rozhodli sponsorovat první evropské eh, hry, které se mají konat v Baku. No samozřejmě, že nám záleží na našich obchodních zájmech na surovinách, ale já si říkám, zkouši, zkoušeli ty firmy si to nějak vyhodnotit, co vlastně sponzorují, řídili se pravidly OSN, ty hry určitě budou zneužity Alijevem pro prezentaci své země v nejlepších barvách. E, prosím, ta rezoluce je skvělá, ale považujeme ji za úplně první krok a musíme pokračovat dál. No, děkuji. Paní Pěry, prosím. Junac. Ano, v posledních hm, dvou letech bylo 40 blogerů, žurnalistů a aktivistů v lidskoprávní oblasti, kteří byli odsouzeni bez spravedlivého e, soudního řízení a byli uvězněni. A dnes na tuto situaci chceme poukázat. Azerbajdžán patří k e, zemím evropské politiky východního sousedství a je tedy naším strategickým partnerem. Proto musíme být extra kritičtí, když jde o to, abychom obhájili naše základní hodnoty, na kterých se konečně toto partnerství zakládá, když tyto hodnoty jsou porušovány. V posledních měsících se vzedmula obrovská vlna zatýkání. Lidé byli zatýkáni, kteří kritizovali úřady, mm, například Lela Yunus a e, její muž Arif, Rasul Jafarov a pan Aliyev co e, spáchali tito lidé. No prostě jen e, chtěli používat zásady Evropy, poukazovali na porušování lidských práv a pranířovali je v našem návrhu usnesení vyzýváme, aby úřady, aby eh, tyto lidi okamžitě osvobodili a aby se ukončil hon na čarodějnice vůči lidem, kteří se zasazují za naše principy, za svobodu a demokracii. Děkuji. Děkuji. A pan Kanecký. Pan Čanecký. Děkuji bardzo paní... Děkuji, paní předsedající. Já doufám, že budete skvělou komisařkou a přeji vám to z celého srdce, i když samozřejmě eh, tady přicházíme o skvělou ehm, poslankyni a skvělou eh, předsedkyni, ale držíme vám palce. Já ehm, bych rád řekl, že si tím díky této debatě můžeme všimnout i jiných kavkazských zemí a není správné, že jim nevědujeme pozornost. Je to velice důležitý region, který se obecně snaží, a hovořím o společnosti, nikoli nutně o vládách, který se snaží stát se Evropou, eh, stát se nositeli evropských hodnot. Já pravidelně se stýkám s Azery, s Gruzíny, s Armény a zjišťuji, že oni uvažují o mnohem podobně jako my. A já doufám, že v nejbližší budoucnosti se rovněž bude hovořit o dodržování lidských práv v Rusku, protože i tam se tomu nevěnuje dostatečná pozornost a to není správné. Děkuji za příspěvek. Paní Konečná má prosím slova. A... Vážené kolegyně a kolegové, s velkou radostí jsem včera poslouchala projev Martina Schulze. Rozuměla jsem mu tak, že Německo potřebovalo více než sedmdesát let, aby se vyrovnalo se svou tragickou minulostí

Jedná se o mě? Ano, prosím. Eh, paní předsedkyně, milí kolegové, já bych ráda připojila svůj hlas k odsouzení způsobu, jak aktivisté v nevládních organizacích, blogeři a novináři jsou pro následování v Azerbajdžánu. Všichni bojují o e, lidská práva a přitom jsou odsuzováni za výtržnictví, za podvody, za velezradu a tak dále. Tito lidé jsou e, ponižováni, zastrašováni ve své vlastní zemi. My bychom jim měli dát možnost, aby se zasazovali o lidská práva svobodně, protože jejich činnost se stává obohacováním demokracie. Jak víte, Rada Evropy se obrací na své členy, aby implementovala reformy například v soudnictví a Azerbajdžán je tam členem a jako takový má svou odpovědnost prosazovat lidská práva a demokracie. Je nutné se proti něčemu takovému, čeho jsme svědky v Azerbajžánu, opravdu ozvat urgentně musí země modernizovat, reformovat a v mezidobí bychom měli pozastavit eh, zacházení, příznivé zacházení a obchodní smlouvy, než se situace nezlepší. Přecházíme k postupu Catch the Eye, spontánní řečník a jako první pan Weigl. Se resno za Děkuji. Myslím, že je správné, že bojujeme za lidská práva v Azerbajdžánu a i v jiných zemích které se nacházejí v podobné situaci. Jedna z bojovnic jeden jednotlivý mm, mm, bojovník eh, za lidská práva, eh, který je ve vězení, je už moc. A myslím si, že země by měla mm, ukázat více respektu vůči lidským právům. Na straně druhé bych ale rád poukázal na to, že Azerbajdžán je velmi specifický stát. Rusko je poblíž, je tam a vynakládá tlak hm, a to též platí pro Irán. Je to velice důležitý strategický partner. Myslím, že bychom i měli pomoci, zvlášť když jde o obsazení hm, náhodní plošiny Karabach. Myslím, že, bychom, eh, to, že jsme toho ještě neudělali dostatek. Děkuji. A pan komisař, máte slovo. Pane Mice. Děkuji, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci. Vztahy mezi EU a Azerbajdžánem eh, jsou skutečně velice důležité v některých oblastech dokonce strategické. Ovšem, mm, také eh, nás stavějí před radu výzev. Dovolte mi, abych zúraznil mm, dvě věci, které nám zvlášť leží na srdci. Za prvé, mm, jsme svědky vážného zhoršení se situace lidských práv v Azerbajdžánu. Eh, za poslední měsíce eh, to bylo několik prominentních obhájců lidských práv, kteří byli zatčeni a uvězněni eh, jako součást urychleného útoku na občanskou společnost. Za druhé, v létě tohoto roku jsme také byli svědky eskalace v konfliktu na Horním Karabachu. Ehm, ehm, přitom to byly velká porušování příměří, dohody o příměří z roku 1994. Evropská unie eh, eh, jasně vyjádřila své obavy eh, o tomto vývoji, zvlášť v oblasti lidských práv a konfliktní situace. Lidská práva eh, eh, také byla zmíněna bilaterálně s Azerbajdžánem. Pan komisař eh, Füle a generální tajemník Helga Schmidt během svého setkání s prezidentem Alijevem a občanskými společnostmi hovořili o tomto tématu při nedávné návštěvě v Baku a mluvili také o východním partnerství v neformálním ministerském dialogu. A tyto otázky byly také zmíněny během návštěvy předsedy Baroza v Baku v červnu na, jako odezva na stále více se zhoršující situaci eh, jsme eh, eh, také posílili naše hlavní směry pro lidská práva a instruovali jsme delegaci EU, aby nabídla konkrétní pomoru obhájcům lidských práv, kteří jsou ohroženi neustálý tlak na nezávislé občanské společnosti v Azerbajdžánu jsou v rozporu s našimi společnými hodnotami a s duchem politiky východního sousedství. Nemůžeme dostatečně zdůraznit význam Um, občanských svobod um, pro um, demokracii. A i nadále budeme připomínat našim partnerům v Azerbajdžánu, že nejlepší způsob, jak dosáhnout uh, stability a prosperity v této zemi, je uh, fungování multidemokratické společnosti, otevřené společnosti a ekonomiky. Hm, chceme i nadále eh, nabídnout eh, vztahy, které budou založeny s Azerbajdžánem na novém, novém právně eh, závazném základně. Mělo by to být inspirováno společnými hodnotami a zvláště lidskými právami a základními svobodami. Už jsme začali s vyjednáváním o asociační dogodě a strategické modernizační partnerství. Tyto kroky jsou velice důležité v neposlední řadě v kontextu s rolí Azerbajdžánu, která má zajistit energetické bezpečné dodávky do Evropy. Azerbajdžán v současné době předsedá radě ministrů a nedávno zredukoval legislativu, a, ale přijal některá doporučení z občanských svobod a mezinárodních organizací, tak aby tato legislativa byla uvedena v soulad se svými závazky, které na sebe vzal v Radě Evropy. I nadále budeme mm, vysílat signály všem důležitým aktérům v duchu partnerství. Ehm, sledujeme kontakty mezi Radou Evropy, generálním tajemníkem a ehm, prezidentem Alievem. Ehm, se budeme těšit na to, že vznikne výbor mezi administratou a zástupci občanských společností za přítomnosti zástupců Rady Evropy. Bohužel mm, tento výbor ještě nebyl svolán za posledních mm, šest let, mm, takže tato setkání by byla skutečnou příležitostí, jak znovu nastartovat dialog mezi azerbajdžánskými úřady a s občanskými společnou, občanskou společností. Děkuji, paní předsedkyně. A už tady čeká na vás místo. Thank you very much. Děkuji. Děkuji. Sedm návrhu k usnesení se k tomuto dostala a tím můžeme tento bod pořadu jednání uzavřít. Přecházíme k dalšímu bodu, to je Burundi, zvláště eh, případ eh, Pierre Clavera eh, Motnimpu. Pan Jurek by měl vlastně dostat slovo, ale není v sále, takže začneme s panem Kuau.